Okay, we are ready. Mm, tedy dobrá, dobrý den, jsme připraveni. Proszę Państwa, otwieram naše trzyczęściowe posiedzenie. Dámy a pánové, tímto tedy zahajuji schůzi našeho výboru. Ta se skládá, schůze se skládá ze tří částí. Pořad jednání je velice bohatý, nahuštěný, musíme diskutovat o spoustě věcí. Také budeme hlasovat, složitá hlasování nás čekají. A co se týká prvního bodu pořadu jednání, přijetí tohoto pořadu jednání. Pan Farkasl se přihlásil o slovo a chci ho tímto přivítat pan místopředseda Evropského parlamentu a tím tomu předávám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejdříve bych vám chtěl poděkovat za to, že mi udělujete slovo. V souvislosti s tímto zasedáním budeme mít také určité setkání, o kterém bych chtěl hovořit. Byl bych rád, kdybyste zdůraznil jedno téma, které si zasluhuje pozornost tohoto výboru. Jedná se o situaci eh, v ovocnářství a také v pěstování květin. A sice v souvislosti s ruským vetem, zvláště ve Francii, ve Španělsku a v Itálii. Příští sezona eh, může být vážně poškozena a z tohoto důvodu asociace těchto tří zemí v dopise požadovalo rozšíření a také odložení stahování tohoto ovoce a to až na příští Eh, sezónu. Myslím si, že bychom měli zorganizovat slyšení nebo pozvat zástupce této asociace a také experty komise, aby bylo možné vyhodnotit dopad rizika a hrozby, které souvisejí eh, s tímto eh, odvětvím. Děkuji. Děkuji. to... Děkuji vám. Tohle je věc, o níž v našem výboru také diskutujeme. Je to věc velice důležitá. A budeme o tom diskutovat. Koordinátoři o vaší žádosti budou diskutovat a koordinátoři o tomto návrhu budou hovořit a pak uvidíme, jak k tomu v budoucnosti budeme přistupovat. Tedy ještě jednou vám děkuji. To téma je velice důležité pro mnohé producenty ovoce napříč Evropou. Máme tady navíc tu otázku embarga, i o tom budou koordinátoři hovořit. A pak eh, padnou nějaké návrhy, budou předloženy ze strany koordinátorů a proto vám chci teď velice poděkovat. Eh, stejně tak pan Glosis požádal o slovo protože nemáme tlumočení z řečtiny, tak proto požádáme, aby do angličtiny tlumočil, tlumočila vaše asistentka, váš asistent. Tak poprosím vás o stručnost, máte slovo. So he don't want to do a Nejedná se o prohlášení, které souvisí se závlahou, záplavami, ale je to otázka, co se dá dělat proti takovýmto katastrofám v Evropě obecně. So, thank you very much. Toť vše, děkuji vám. Jeśli by można prosić, to oczywiście e, prosilibyśmy także, aby... Rád bych se zeptal, rád bych vás požádal, abyste předložil písemný dotaz na Evropskou komisi, to by nám skutečně velice pomohlo. A ve výboru o tom také budeme diskutovat. Uvidíme, co se dá v této věci dělat. Možná požádáme komisi, aby nám odpověděla, co se týká běžné, a použijeme tedy běžnou proceduru v takovýchto případech. Tedy ještě jednou vám děkuji a teď hladce přejdeme k pořadu jednání. Vnímám to tak, že Nikdo nemá nic v souvislosti s pořadem jednání, máme tlumočení, francouzština, němčina, italština, holandština, angličtina, španělština, portugalština, švédština, čeština, maďarština, polština, rumunština. To jsou pracovní jazyky a proto tedy jsme v případě řečtiny museli požádat o pomoc asistentku. Co se týká schválení protokolu, z minulé schůzky. Budeme postupovat jako vždy, takže jsme o bodu 4 nařízení komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení z roku 2008 a to se týká povinnosti předložit osvědčení pro dovoz etanolu zemědělského původu a tím se zruší nařízení z roku 2003 kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady také z roku 2003. Ta záležitost se týká trhu s etanolem zemědělského původu. Jak pravděpodobně víte, koordinátoři našeho výboru o tom diskutovali a někteří poslanci z našeho výboru z různých frakcí řekli, že zamýšlejí eh, být proti tomuto nařízení v přenesené pravomoci týkající se etanolu. Takže někteří poslanci hodlají být proti tomuto nařízení v přenesené pravomoci. Proto náš výbor uh, požádal o prodloužení lhůty na posouzení z 20. dubna na 20. června a to s cílem, abychom mohli u nás ve výboru o tomto dokumentu diskutovat, o tomto dokumentu přenesené pravomoci, dřív než o tom budeme hlasovat. Navaznosti na tuto žádost jsme požádali zástupce DG Agri, aby, před, aby nám představili toto nařízení v přenesené pravomoci a vítám pana Korteho, který je zastupujícím ředitelem DG Agri a který nás zasvětí do tématu. Pane Korte, máte slovo a prosím, abyste nás stručně seznámil s tímto nařízením přenesené pravomoci. Prosím. Dobré ráno ve spolek. Děkuji vám, pane předsedo, za to, že jste mi dal možnost, abych k vám dnes pohovořil, abych vás informoval váš výbor o nařízení přenesené pravomoci. Týká se to etanolu. Etylalkohol to je vlastně synonymum pro etanol. Jedná se o dokument přenesené pravomoci, který přijela komise v rámci zjednodušení agendy jak víte, to je panu komisaři Hoganovi velice blízké, nejenom panu Hoganovi, ale celé komisi. A tento návrh dokumentu přenesené pravomoci vychází ze screeningu, který komise udělala ve vztahu ke všem nařízením souvisejícím s jednotným trhem. Jedná se o to, že bude víc přímých plateb přímých pomocí, zároveň se chystá velké zjednodušení společného trhu, kde prověřujeme 200 dokumentů, 200 nařízení. Tohle je první a mnoha další budou následovat. Chci k vám krátce říct tři věci. Za prvé, jaký je účel tohoto nařízení přenesené pravomoci, k čemu to povede. Za druhé, proč komise přijala tento dokument v přenesené pravomoci? A za třetí, co se stane posléze, jaká bude budoucnost, jak bude komise přistupovat k trhu etanolu, trhu etanolem. Doufám, že ty informace, které vám tady poskytnu, budou zahrnovat všechno, co potřebujete vědět, proto abyste měli kompletní informované, informovaný vhled do situace. Za prvé, co to má znamenat? Tři věci. Za prvé, odstraní to povinnost členských států notifikovat komisi čtyřikrát do roka o tom, jaká je situace na trhu etanolem. To je zatím velice podrobná notifikace, kterou členské státy musí poskytovat a posílají nám ji čtyřikrát do roka. Jsou tam Eh, informace o objemu, o surovinách, sektoru, o odhadovaném objemu výroby. Pokud spočítáte všechny tyto notifikace dohromady, jejich různé prvky, tak je to 47 notifikacích ročně za každý členský stát. To znamená, vynásobte se 47 krát 28 členských států. To je skutečně velká administrativní zátěž a to je také důvod, proč velká část, velká většina členských států se upřímně raduje z toho, z toho že komise tuto notifikaci hodlá zrušit. Za prvé. Za druhé, e, tento akt přenesené pravomoci také odstraní povinnost dovozcům do Evropské unie kteří dnes stále, než mohou dovážet, musí požádat o dovozní licenci. A to je věc, kterou vám trošku později vysvětlím, proč si myslíme, že už to není třeba. Co ale víme jistě, a to také Štojobrová skupina zjistila při svém šetření, že procedura vydávání dovozních licencí je administrativně náročná pro dovozce. Když totiž požádáte o, do, o dovozní licenci, musíte složit bankovní garanci a to je jedno euro za každý hektolitr. A protože dovážíme v řádu milionu, tak je to skutečně velká suma, která je blokovaná na bankovních účtech a která chybí těm firmám k volné dispozici. Za třetí, tento akt přenesené pravomoci také končí s povinností komise každý rok v zveřejňovat takzvaný balance sheet ve všech jazycích členských států. To je jediný dokument, který je v oficiálním věstníku zveřejňován. Žádný jiný produkt této povinnosti nepodléhá a my se domníváme, že etanol ve srovnání s jinými produkty si zaslouží toto zvláštní zacházení, ale to je příliš nákladné. Uh, to jsou tedy ty tři věci. Proč komise 20. února přijala tento akt přenesené pravomoci. Dovolte, abych to stručně schrnul ve třech bodech, ty hlavní důvody. Nejdůležitější je, že pokud se podíváme na situaci etanolovém trhu dnes v roce 2015, tak ta situace je naprosto odlišná od okamžiku, kdy se to přijímalo. Původně v roce 1999 a později v roce 2003. To nařízení, které teď hodláme zrušit, je z roku 2003, ale úplný prapůvod je v roce 1999. V těch dnech trh etanolem byl zcela odlišný. Nejdůležitější rozdíl je, že jsme bojovali s nadprodukcí vína a etanol souvisel s destilací vína. 18 etanolové produkce z té doby pocházela z vína. To teď kleslo na méně než 2 proč? Protože sektor vína byl reformován a tu nadprodukci už nemáme. To byla velice úspěšná reforma a tedy význam a užitek etanolu v té specifické etanolové bilanci výrazně kleslo. Dnes, když se podíváme na to, odkud etanol pochází, tak 3 eh, produkce obilnin, pouze 3 produkce obilnin a 7 produkce cukru se přeměňuje na etanol. To teda rozhodně nejsou žádné velké objemy a máme Eh, a jenom velice málo to ovlivňuje obecnou situaci na zemědělském trhu. To je první důvod. Ta situace dnes je naprosto odlišná od okamžiku, kdy ten dokument byl zaveden. Za druhé, jako součást agendy zjednodušení jsme se podívali na náklady toho systému a dospěli jsme k závěru, že požadavky na notifikace jsou uh, Eh, neúměrné. Je to hrozná zátěž pro administrativu členských států, pro komisi, ale také pro dovozce. Tedy pokud administrativní zátěž by k něčemu vedla, kdybychom byli přesvědčeni, že eh, je nutné notifikovat 47krát do roka, tak bychom ten požadavek zachovali, ale Faktem je, že po 12 letech sledování, co se děje na trhu etanolem, jsme dospěli k závěru, odborníci i kolegové dospěli k závěru, že tam prakticky není žádná přidaná hodnota v té práci, která se tu dělá. A jsme přesvědčeni, že nepotřebujeme tuto část notifikace a tuto balanci k tomu, abychom mohli pracovat. Tento nástroj není přiměřený k tomu, jaké záměry sledujeme. Tedy pokud hovoříte s odborníky, pokud budou upřímní, tak vám to řeknou, že hodnota té etanolové balance, která se objevuje v tom věstníku každý rok, je nevalná a mnozí kolegové si kladou otázky o spolehlivosti. Většinu informací dostáváme z trhu a jsou tam velké rozdíly oproti tomu, co obsahují ty notifikace. To znamená, trh vypovídá o něčem jiném než ty notifikace. Uh, to znamená, že eh, bychom měli vyvíjet tlak na členské státy, když už notifikace dávají, aby odpovídaly realitě. V některých členských státech tomu tak není. Ne ve všech, ale v některých. To tež platí o, dovodní, o dovozních licencích a požadavcích s tím spojení. To je velice důležitý bod v tom dokumentu v přenesené pravomoci. Je to důležité abych jasně řekl, že požadavky žádat o dovozní licenci naprosto nesouvisí eh, s, se zastavením dovozu etanolu z nečlenských států. Dovozní licence v tomto případě je ryze administrativní dokument, který se uděluje v podstatě automaticky. Nejsou žádné tarifní konty, žádné limity to znamená, že každý, kdo tu licenci chce získat, ji také získá. A není to nástroj, který by se dal využívat pro zprávu nebo řízení toho trhu. Je to v podstatě pouze administrativní zátěž. Neplyne z toho žádná přidaná hodnota, když to srovnám s dalšími daty, které máme. A e, víme, odkud etanol pochází, z kterých, členských, z kterých třetích zemí. To v není žádný trh, kde by se pohybovali malí operátoři. Máme celní prohlášení, dokumenty z Eurostatu, spoustu informací z trhu, to znamená, víme, co se na trhu děje a to nám umožňuje rychle intervenovat, pokud by se dálo něco podezřelého. V minulosti jsme zrušili dovozní licence na jiné produkty, mohu vám říct eh, proč a nemělo to vůbec žádný dopad na trh Dovoz etanolu dnes pochází z větší části ze zemí DSP+. To jsou země jako Guatemala, Bolívie, Pákistán, potom Spojené státy a Mercosur, to jsou státy, které v rámci MFN platí clo ve výši 40 ceny čistého etanolu a asi 20 hodnoty se platí v hodnotách v denaturovaném lidhu. A opravdu nemáme import etanolu ze Spojených států ani ze zemí Mercosuru a ať už tu licenci máme nebo nemáme, tak rozdíl z toho není žádný. Takže to je důvod, proč se domníváme, že se změní velmi málo, pokud zrušíme tady ten balance sheet, krom toho, že zaniknou ty administrativní překážky. Tak, kdybyste si mysleli, že regulace je důležitá v případě právě trhu nebo ochrany našeho trhu, abychom zabránili masivním dovozům, tak k tomu nedojde. Ale pokud my to vidíme, tak žádný vliv to nemá. Co bude v budoucnosti? Samozřejmě, že neopustíme sektor etanolu, budeme nadále pokračovat a o tom s vámi rádi budeme hovořit, jak to bude v tomto sektoru dál. Můžete hovořit i s mými kolegy a odborníky jak lépe vykonávat tuto práci bez zbytečné administrativní zátěže. My už dnes máme spoustu dostupných informací z dat, která kupujeme od Eurostatu nebo která získáváme z trhu. A to tež se týká dovozu. Budeme je využívat. Stejně tak uh, budeme nadále sestávovat přehledy o vývoji trhu, jak to děláme v souvislosti s jinými produkty, jako jsou obilniny, cukr, tady děláme tyto balance sheet, ale děláme to způsobem, který není administrativně tak náročný, jako je to v tuto chvíli pouze pro etanol. To znamená, analýza trhu bude pokračovat, dokumenty budeme zveřejňovat a Budeme ochotni diskutovat o podrobnostech systému, samozřejmě i s poslanci tohoto parlamentu. Ještě jednou vám děkuji, omlouvám se, že jsem byl možná trochu delší, než jsme očeka- očekávali, ale chtěl jsem vás informovat o tom, jak my vidíme situaci a samozřejmě jsem připraven odpovědět na otázky, které na mě případně budete mít. Děkuji. Tak. Děkuji vám za velice podrobné vysvětlení této materie. Možná, že bude položeno po, tomto komplexní, po této komplexní prezentaci více otázek, či míče, méně otázek. Takže uvidíme. Prosím, pan Pan Lazon. Ano, děkuji, pane předsedo. My chceme, aby se tato bilance udržela, aby tady byla povinnost certifikace a to v zájmu našich zemědělců. Oni toto požadují, protože jsou znepokojeni tím, že budou vystaveni eh, velkému tlaku. Ostatně i profesionální pracovníci zemědělství tvrdí, že tato politika ještě vyostří konkurenci. A vaše zpráva to v podstatě potvrzuje. A tady cituji, říká se, že výrobci etanolu EU musí čelit navyšování konkurence a to produktů bez cel. Musíme zohlednit tedy stanovisko těchto zemědělců. Děkuji. Děkuji, pan Děkuji vám. A nyní pan Andrew. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zástupci komise za toto vysvětlení které umožňuje zmapovat situaci a také vůli komise z hlediska těchto aktů přenesené pravomoci. Je pravda, že my všichni zaujímáme stanovisko, které je pozitivní z hlediska zjednodušování. To je jistě důležité a tady sdílíme stanovisko komisaře a jeho útvaru. Ale přesto všechno i v rámci tohoto zjednodušování nemůžeme vše eliminovat. A to se týká zvláště otázky etanolu. Tady se to týká zvláště objemu, o kterých jste hovořil, z hlediska vína, z hlediska obilnovin. A tady je důležité, abychom věděli, o čem mluvíme, i z hlediska minulých let. Já se domnívám, že otázka bilance, i když musíme revidovat formu této roční bilance, tak musíme přiznat, že tato bilance by se měla ponechat. To je v našem zájmu. Samozřejmě musíme se podívat na všechny ty nástroje, o kterých jste hovořil na závěr vašeho vystoupení. Musí se monitorovat eh, trh s etanolem, eh, protože tady musíme zajistit transparentnost a musíme mít poznatky o vývoji tohoto trhu. A to je nutné z hlediska strategie jednotlivých členských států. Ale my víme, že dochází k obchodnímu zneužívání. To je realita v dnešním světě. A myslím si, že by nebylo dobré zrušit vše. Bilanci a také licenční eh, řízení z hlediska dovozu. Možná by bylo dobré eh, nějakým způsobem zlepšit, změnit eh, tyto dokumenty, ale já nejsem proto, aby se rušila dovozní licence a aby se rušila roční bilance. Já vám rozumím. Eh, rozumím tomu, že by bylo dobré zrevidovat současné nástroje, ale nebylo by dobré je totálně zrušit. děkuji, pan... Děkuji vám a nyní pan Des. Pan poslanec Des, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také panu Kortemu za jeho prezentaci. Já se připojuji k vašemu tvrzení a pro mě je překvapivé, že když komise předkládá nový návrh, který by měl vést k menší byrokracii, nyní byl předložen návrh na méně byrokracie, tak já musím říci, že komisi budu v tomto podporovat. K čemu nám jsou veškeré dokumenty a bilance, které se stejně různě padělají a nikdo to nepozná. Já si tedy nemyslím, že by bylo nutné vypracovávat velké rozvahy a bilance a já jsem také příznivcem volného trhu, ale v tomto případě jistě si také myslím, že bychom měli zde eh, přenechat volnou ruku volnému trhu a já si myslím, že komise tady udělala dobrou práci a proto podporuji to, co řekl pan Korte. Děkuji vám a nyní, nyní pan Dantan. Děkuji, pane předsedo. Já rozumím té snaze o zjednodušení ze strany komise a chápu, že možná není absolutně nezbytné mít tento nástroj. Nicméně téma etanolu je součástí budoucích mezinárodních dohod. A v této souvislosti nám budou namítat, že nemají dostatek spolehlivých dat. Já se domnívám, že proto, abychom měli tuto věc pod kontrolou z hlediska vyjednávání budoucnosti, potřebujeme spolehlivý statistický údaj. Já tady odlišuji otázku vína. Víno, které je pěstováno v různých zemích, tak je předmětem dosti výrazných spotřebních daní. A daňové úřady těchto zemí mají skutečně spolehlivé údaje a komise je může takto získat. To se netýká samozřejmě etanolu, který, který je zemědělského původu. Pan poslouchaj Tomáš. Pan Hajtema, děkuji, pane předsedo. Když se na to dívám, tak si myslím, že opravdu se musíme zabývat otázkou, zdali má smysl mít takovéto bilance pro etanol a také to představuje velkou byrokratickou zátěž, jak již komise řekla. A já se také nedomnívám, že bychom tímto řešili tlak eh, ze hlediska třetích zemí. My jsme již v minulosti žádali komisi, aby předkládala zjednodušenou verzi společné zemědělské politiky a nyní komise předkládá takovéto návrhy a tady se to týká poměrně malého tématu a my se na tom nedokážeme shodnout. Takže já se domnívám, že je špatný signál, pokud budeme proti tomuto aktu v přenesené pravomoci. paní Samra. Děkuji, pane předsedo. Zjednodušení legislativy nemůže znamenat, že budeme přistupovat k deregulaci Výroba etanolu je využívána ve velké míře pro biopaliva. Ale nesmíme zapomínat na potraviny, zvláště v těch jižních eh, částech, ale i na severu. A nemůžeme ohrozit eh, naše zemědělce v tomto smyslu, kteří toto potřebují právě proto, aby vyráběli eh, potraviny. Takže tady musíme mít velmi důsledné monitorování, abychom přesně věděli, co je dováženo, v jaké množství, odkud jakým způsobem to ovlivní populaci, jakým způsobem se bude vyrábět tato prvotní surovina a zda je to transgenetická produkce, zda to obsahuje pesticidy či nikoliv. Takže čím důslednější bude regulace a také monitorování, tím více budeme mít informací a tím to bude lepší. Děkuji, prosím. Děkuji a nyní žádám pana Korteho, aby se krátce vyjádřil k této diskusi. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, Laisse-moi d'abord dire que je comprends en fait pas mal de vos soucis. Chtěl bych říct, že rozumím vašim obavám a chápu také eh, že se zajímáte o prezentaci tohoto aktu, že to je poněkud brutální, protože to není Eh, jenom jedna záležitost. Takže eh, je dobré samozřejmě si uvědomit, že my nechceme opouštět eh, definitivně trh s etanolem. Já myslím, že to, co jsem řekl, bylo jednoznačné a vím, že komisář je ochoten podporovat a stvrdit vše, co jsem před chvílí uvedl. My neopustíme tento trh s etanolem. My hledáme takový nástroj, který by byl účinnější, který by byl pragmatičtější a lacinější než ta roční bilance, která funguje v současnosti. My jsme přesvědčeni, že když zrušíme současně platné nařízení, tak nedojde k nějakým velkým změnám z hlediska dovozního režimu. Tady je domněnka, že tady bude nedostatek informací, že tu nebude dostatek transparentnosti ohledně tohoto trhu. A to není pravda. Takže ještě bych se zmínil o třech otázkách, které byly položeny. Pan Andrá hovořil o obchodním zneužívání. To je pravda. Došlo k zneužívání v minulosti a Unie reagovala a tarifní eh, pozice se změnily. A také v současnosti máme antidumpingová Eh, cla takže zvláště z hlediska tedy eh, amerického etanolu, takže celý tento systém eh, se zaměřuje na celní verifikaci. Tady máme svoje ochranné nástroje, jako jsou nástroje proti dumpingu. Takže to znamená, že toto vše nebude opuštěno, toto vše bude platit a my se nezbavíme naší ochrany z hlediska dovozu z třetích zemí. Tutež ještě více platí ohledně dohledu nad trhem. Já tady mám seznam pěti, šesti bodů, nechci vám to všechno říkat, ale eh, všechny informace, které již máme v současnosti a které eh, ty budeme mít i v budoucnosti, i když tady nebude existovat tato povinnost hlášení ze strany eh, členských států. A tyto informace budou stejné, možná budeme eh, mít ještě další informace. Navíc komise je celá ochotná s vámi diskutovat, zvláště s experty na tento trh, jakým způsobem zlepšit tento systém, aby byl ještě lepší. Děkuji. Máme większą wiedzę na temat Děkuji vám a nyní jsme lépe seznámeni s tímto aktem přenesené pravomoci, také o záměrech komise a já bych chtěl říci, že jsme rádi, že nadále budete provádět dozor nad trhem, že budou k dispozici informace stejně jako z ostatních sektorů a já bych chtěl požádat komisi, aby našemu sekretariátu dala k dispozici písemné informace, které posléze dáme k dispozici našim poslancům. My zajisté budeme o tomto tématu také diskutovat eh, v rámci našich frakcí a na další naší schůzi budeme hlasovat. A já nyní děkuji panu Eh, předsedovi za jeho prezentaci a nyní přejdeme k dalšímu bodu a to je bod číslo 5 na programu a to je prezentace komise o provádění politiky rozvoje venkova. Jak eh, si pravděpodobně vzpomínáte, tak zástupce DG Agri také byl mezi námi 24. února a diskutovali jsme o novém systému přímých plateb v rámci nové společné zemědělské politiky. A dnes je mezi námi další zástupce DG Agri, pan Dumitru, který je zástupcem generálního ředitele. Pan Dumitru, bude nás seznámí s tématy, která jsou součástí provádění politiky rozvoje venkova a on také bude hovořit o rozvoji a provádění programů na úrovni regionu a také členských států. Naš naším úkolem je monitorování společné zemědělské politiky a my budeme diskutovat o záležitostech druhého pilíře. A jak již jsem eh, řekl na začátku, máme opravdu velmi zahuštěný program a proto žádám, aby řečníci hovořili stručně. Pane Dumitru, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, nejdříve bych chtěl poděkovat výboru Agri a, a, eh, za to, že nám dá možnost seznámit vás s prováděním politiky rozvoje venkova, což je druhý pilíř společné zemědělské politiky. Já vás nyní seznámím se stavem provádění druhého pilíře. To někde bylo. Já bych... Because... Já bych chtěl vás seznámit s tím, co, o čem vám chci dnes poreferovat. My jsme se sbírali všechny tyto informace 13. února, protože tam jsme také udělali prezentaci radě a tato informace, to je předběžná informace, protože zatím se jednotlivé programy teprve schvalují. Takže může dojít ke změně těchto programů v souvislosti s jejich prováděním a také schvalováním. Takže prosím, berte na vědomí, že se jedná o předběžné informace, přestože žádné zásadní změny neočekáváme. Tento eh, program rozvoje venkova je sedmiletý program, který je spolufinancován členskými státy a členské státy mají možnost eh, také pracovat programy rozvoje venkova na regionální a státní úrovni. A pro oblast do roku 2020 máme mm, dva téměř 200 programů, tři programy eh, s jsou rámcové programy a potom mají členské státy také možnost zpracovat národní rámcové programy, což znamená, to je koordinace jednotlivých regionálních programů. To znamená, to je nárůst ve srovnání s minulosti, tam bylo pouze 94 programů, to znamená, máme 26% nárůst. A tyto programy jsou nyní v různé fázi schvalování ze strany komise. 9 již bylo schváleno v prosinci minulého roku, osmnáct bylo schváleno v únoru a nyní máme musíme vyčkat na modifikaci víceletého finančního rámce a také na finanční pozňovací návrh a také musíme eh, vyčkat na další eh, schválené programy, než budou další programy schváleny. A já bych vás chtěl informovat o tom, že běž eh, bylo schváleno 27 programů, což je asi 36 z finančních prostředků a to se týká asi 35 miliard euro. Jestli... We continue Nyní pokračujeme s přijímáním a doufáme, že v tomto měsíci eh, bude schválen víceletý finanční rámec. To by nám umožnilo využít zatím ne určené finanční prostředky pro rok 2014, které by mohly být redistribuovány pro příští roky. To totiž vyžaduje změnu rozpočtu a e, pro naši politiku rozvoje venkova bychom museli změnit aktiv přenesené pravomoci. E, komise požádala, abychom zkrátili období prošetřování, tak aby tento akt přenesené pravomoci mohl vstoupit v platnost daleko dřív, tak abychom mohli přijmout ten program, abychom mohli schválit ten program někdy kolem toho týdnu, kolem 20. května a přijali bychom to unblock s 30 dalšími programy, které teď čekají v procesu a před létem plánujeme přijmout všechny ostatní programy, i když samozřejmě některé z nich jsou spožděné v některých regionech, některé regiony příliš nepokročily. To znamená, že máme určitou rezervu a myslíme, že jeden až dva programy zůstanou možná až na podzim, ale plánujeme, aby celý ten proces byl završen před letní pauzou. Teď podívejme se na to, kolik peněz máme v programování v tomto novém období. Jak víte, původně eh, v tom víceletém finančním rámci byla čísla, která vidíte na této tabulce. Teď už je to trochu vyšší, je to 4 miliardy více, protože členské státy měly flexibilitu k pohybu peněz mezi prvním a druhým pilířem. Pak byly ještě další peníze, které mohly jít do oblasti eh, rozvoje venkova. Tam se jednalo o zastropování pladeb eh, v závislosti na velikosti farem, ale některé peníze mohou jít i z jiných eh, oblastí, třeba rekonstrukce z druhého pilíře, tedy suma sumárum rozvoj venkova získal pro příštích šest let více než 4 miliardy navíc oproti sumě, která se původně plánovala. Tahle tabulka neukazuje, jaká je distribuce na regionální úrovni, to je jenom, co je k dispozici na úrovni členských států a tady máte tedy tato čísla bez dalších informací. Chci vám ukázat, jak členské státy tu flexibilitu využili. Vidíte na této folii, že 11 členských států se rozhodlo přesunout peníze z prvního pilíře na, první, na přímé platby do druhého pilíře. Některé se rozhodly využít maximální možnost, což je 15 zatímco jiné státy použily mezi jedním až 10 z té obálky kterou, a přesunuli je do druhého pilíře. Ale pět členských států se rozhodlo posunout, přesunout peníze z druhého pilíře do pr- pilíře prvního. A jeden členský stát se rozhodl využít maximální možnost, což bylo 25 Suma sumárum čistý transfer byly 3 miliardy eur z pilíře 1 do pilíře 2, což si vybrali a rozhodli členské státy. Také jsem zmínil, že Politika rozvoje venkova je kofinancovaná, to znamená, že členské státy jsou povinny přidávat z veřejných zdrojů národních států. Stejně tak máme možnost doplnit ještě některá opatření. V novém období máme 161 miliard která, které budou vydány z národních rozpočtů na politiku rozvoje venkova. Co se týká těch kofinancovaných projektů, e, příspěvek soukromých přispěvatelů je také docela značný. Nyní vám dám přehled o tom, jak členské státy alokovaly tyto peníze. Máme tady šestero priorit, které odpovídají politice v novém období. Jak víte, přesunuli jsme filozofie z oblasti výdajů na filozofii více strategickou a více zaměřenou na výkon. To znamená, že situace dřív byly peníze určené podle jednotlivých os a my jsme rozhodovali o tom, jaká jsou opatření v rámci těchto jednotlivých os. Tam jsme pak fixovali priority a těchto šest priorit je fixováno na nové důrazy, to jsou tedy prioritní oblasti naší intervence. Máme teď takovýchto domén 18 a členské státy mohou jedním opatřením oslovit více do priorit, ne jenom jednu z nich, pokud to srovnáme třeba s těmi osami v minulosti. Jak vidíte, tady máme největší část těch zdrojů, evropských peněz a veřejných zdrojů, jde do oblasti greeningu, tedy ekosystém a klimatické priority. Druhá největší část alokovaných peněz se týká eh, rozšíření eh, farem do potom organizace potravinového řetězce a potom zvýšení efektivity a Eh, další peníze pro technickou pomoc. Uvidíte tady pouze pět priorit a poprosím, aby asistentka máčka další knoflík. Tady máme ještě transfer informací a inovace, cross-cutting. To totiž jde ve prospěch všech ostatních priorit, to znamená, že tato priorita nemá svoji vlastní hromádku, protože se týká všech ostatních. Jdeme dál abychom se podívali na další úroveň podrobnosti. V tuto chvíli to ukazuje, jak členské státy alokují peníze podle opatření. Máme celou řadu opatření, které se mohou týkat jedné či více priorit. Z této folie vidíte, že největší objem peněz jde na agroenvironmentální platby asi 24 a pokud kumulujete různá opatření, ve prospěch klimatu a životního prostředí. Dále je to modernizace zemědělských holdingů a vidíte potom všechna ostatní opatření, jak se členské státy rozhodly alokovat zdroje. Tak, právně, čl- legálně členské státy jsou povinny sledovat na úrovni programu minimální úroveň Eh, výdajů na agroenvironmentální a klimatická opatření, což je 30 eh, a minimálně 5 výdajů má jít eh, na přístup. víte, tedy, že členské státy mají trochu víc, 6,1 Máme nová, novou reformu té politiky pro rozvoj venkova. Podívejme se, jak je to s implementací. Máme novinky v této oblasti a pokusím se vám ukázat, jak si členské státy vybrali využívat tyto nové rysy politiky. Můžete se zeptat, proč se jim říká nové rysy. Třeba ANC to zatím nebylo. To jsou nové prvky nebo rozsah dopadu těch opatření byl zvětšen, zlepšen. Začnu nejdůležitějším to je Evropské partnerství pro inovaci. Jak vidíte, to je skutečná novinka, která byla zavedena. 23 členských států se rozhodlo to využít a je to 88 programů rozvoje venkova celkem. To je novinka pro rozvoj venkova, je to i v prvním pilíři. A máme teď 14 eh, členských států, které mají nástroje programů na risk management a 16 programů. Rozvojová pomoc pro malé farmáře, to je také novinka. Sice to existovalo v bývalém období, ale jenom pro nové členské státy, teď to bylo rozšířeno na všechny. 15 členských států se rozhodlo využít tohoto programu ve 34 programech. Potom došlo k novému zpracování a k novým právním podmínkám ANC. Ta možnost teď existuje, je možnost platit podle plochy. 25 členských států se rozhodlo platit kompenzace v rámci 92 programů. Subprogramy, podprogramy, to je další možnost, která nebyla příliš využívána. Jenom čtyři členské státy se rozhodly pro subprogramy a je jich celkem šest, ale třeba mladí farmáři, což je nový důraz politiky v dal- novém období, je věc, kterou využilo 23 členských států v 89 programech. Finanční nástroje v rané fázi víme, že členské e, státy některé to hodlají zavést až později, zatím je to v devíti členských státech v rámci 14 programů. A lídr CLLD to je e, povinné tedy všechny členské státy 28 v rámci jednoho sta a devíti programů. Rád bych e, některé z těchto novinek teď probral podrobněji. Mladí farmáři, tady vidíte 23 členských států implementovalo toto opatření, 75 RDP implementuje toto opatření a týká se to 5,3 miliardy eur, která na to jsou určena a to by mohlo podpořit 154 tisíc 000 Eh, jednotek. Vidíte, že to se týká ale celé populace. Proto vidíte, že v některých členských státech je jenom malý procentuální podíl, protože celková populace je v některých členských státech velká, v některých zase malá. Takže pokračujme, prosím. Zmínil jsem program risk managementu 14 členských států, 16 rozvojových programů které pracují s tímto, to nástroji, Itálie a Francie, to implementovali na národní úrovni 2,7 miliardy celkových výdajů z veřejných prostředků jde na tyto nástroje a to může podpořit 675 tisíc holding provozoven. E, Zatím pak následují další fondy pro stabilizaci příjmu a tak dále. To už jsou ale programy s menším množstvím alokovaných prostředků. Postupme dál. Lídr, jak víte, všechny členské státy mají program Lídr. Je to celkem 9,4 miliardy, které jsou vydány na tento program Celkem se tím podporuje 2050 lokálních skupin, 147 milionů, což je 48 veškeré populace ve, venkovní, ve venkovských oblastech. Většina peněz e, znamená financování strategií a projektů v lokálních oblastech. Někdy se to týká animace, přípravy a opatření spolupráce, to je v rámci těch 147 milionů. Teď eh, oblasti se znevýhodněnými podmínkami. Vidíme, víme, že tady došlo ke změně. Je třeba nově definovat ty oblasti na základě geofyzikálních kritérií. Tato možnost byla přenechána členským státům na určité období. Některé členské státy se rozhodly, že novou delimitaci zavedou od samého počátku. To tady vidíte z některých přijatých programů. A jiné členské státy se rozhodly, že to budou zavádět až později. Tady vidíte folii, kde která ukazuje, jak to členské státy plánují, takže plná implementace nových pladeb bude završena od roku 2018. Celkem se to týká sumy 24 miliard eur, které budou alokovány pro kompenzace oblastem ve znevýhodněných teritoriích. Další nové možnosti této politiky se týká především zjednodušení a zatím jsme neviděli, že by se ty možnosti příliš mnoho využívaly jako ty zjednodušené náklady, což by mohlo pomoct členským státům, stejně tak i příjemcům, tak aby eh, ta implementace byla jednodušší. To zatím není příliš mnoho využíváno na této úrovni, ale máme signály od členských států, že v rámci implementace reflektují později takovéto možnosti jako zjednodušené obce nákladů Simplified Cost Options. Je třeba od ex ante splnit celou řadu podmínek na implementaci eh, programu ty obecné, jedná se o ty specifické ex ante podmínky, týká se to těch programů venkovského rozvoje. Ty jsou implementovány do velkého rozsahu, ale jsou tady určité podmínky, jako veřejné požadavky, které, kdy některé členské státy stále musí plnit všechny ty podmínky. Třeba akční plán plnící tyto podmínky o něco později, nebo je třeba plnit podmínky od samého počátku. Teď vám řeknu některé informace, co chceme touto politikou dosáhnout. To je předběžná informace, to chci ještě jednou zdůraznit a chci upřít vaší pozornosti na to, že některé indikátory, které vám budu prezentovat, reflektují specifickou oblast našeho důrazu, specifická opatření, takže nebuďte prosím zmateni a nechápejte to tak, že se to týká celého programu rozvoje venkova. Tedy nezemědělská povolání, nezemědělské joby, které vznikají, to jsou ty oblasti 6a e, B a týká se to těch nových profesí a netýká se to jiných oblastí. Dále za prvé máme předávání informací, knowledge transfer a přeshraniční dimenzi. My bychom rádi, aby docházelo k inovaci v nové oblasti, tedy 4,2 veškerých výdajů v rámci tohoto opatření se alokuje na přenos informací a spolupráci. 13 350 kooperačních projektů bude předmětem podpory a Očekáváme asi přes 3,5 milionu účastníků tohoto vzdělávání a chceme podpořit necelé 2 tisíce operačních skupin v rámci Evropského inovativního partnerství. Postupme dál k cílům. To je investice do výrobních farem. Tady vidíte necelé 350 tisíc provozoven, což je 2,7 všech těch podpořených eh, provozoven, ale to se týká všech, včetně těch malých, takže pokud vezmeme jenom ty komerční farmy, tak je to 7,2 Vidíte, že intervence se bude týkat asi 50 v Belgii až po 1 v Rumunsku a to je proto, že v Rumunsku je 3,8 milionů farem, proto počet eh, těch, které budou podpořeny, je opravdu malý. Jdeme dál. Vznik pracovních míst, to jsem eh, říkal, to jsou nezemědělská pracovní místa v rámci diverzifikace a podpoje malých firm a místního rozvoje. Cílem je vytvořit 118 tisíc nezemědělských pracovních míst, z nich 76 tisíc bude ve vztahu k diverzifikaci a 48 tisíc bude směřovat na posílení lokálního rozvoje ve venkovských oblastech a uvidíme, do jaké míry tyto indikátory se ve členských státech projeví. Teď další biodiverzita klíčová čísla. 19 zemědělské plochy podporuje biodiverzitu a 7,6 v lesních oblastech přizbývají k biodiverzitě. A další e, cíle spojené s klimatickými změnami 5,4 zemědělské půdy e, spadá pod e, cíl snížení GHC a Eh, amoniaku a 2,4 souvisí s investicemi do eh, živých stát. Další obnovitelné energetické zdroje 3,3 miliardy se budou týkat obnovitelných zdrojů energie. Děkuji vám velice, to byla čísla, která jsem vám chtěl vypíchnout a ukázat vám, jak by to mělo fungovat. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše otázky děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám za tuto výbornou prezentaci. A nyní máme čas na kladení otázek. Pan Des jako první. Děkuji, pane předsedo také děkuji srdečně za prezentaci. Když jsem si nyní vyslechl přednášku komise, pak vidíme, jaký chaos vznikl v zemědělské politice. Já jsem byl od počátku proti této formě zemědělské politiky. Když vidím, že z prvního pilíře se má převést 4 miliardy euro do druhého pilíře, to je 10%, a já jsem navrhoval, abychom z prvního pilíře převáděli do druhého pilíře minimálně 20% a potom e, tady nedělali nesmyslný screening v prvním pilíře, to by bylo daleko efektivnější a nebyrokratické. Když se podívám na to, co v pan kolega Čolos v této oblasti způsobil, tak jsem rád, že tento komisař již nemůže pokračovat dál ve své funkci. Bylo absolutně nezodpovědné, jak postupovala komise, protože úředníci v jednotlivých lokalitách jsou přetíženi a proto je třeba změnit struktury. Když jsem si vás vyslechl, 14 členských států postupovalo tak, českých 16 tak a potom můžeme vlastně, již nemůžeme používat slovo společná zemědělská politika. Vezmu-li si uh, Eh, eh, v anglický eh, význam či anglickou zkratku, což je CAP, tak by to mohlo být interpretováno jako chaos v zemědělské politice. A tak to tak je. Tady vznikl chaos, který byl způsoben a já se distancuji plně od toho, co tady bylo vytvořeno a co vzniklo. My v Bavorsku jsme měli 60% ploch v oblasti agrární různých eh, eh, ekologických programech a nyní po reformě to bude podstatně méně. Já jsem eh, také doufal, že se to změní a já doufám, že novému komisaři se podaří tuto reformu reformovat a všechno se stane snesitelnější pro farmáře. A já mám na vás jednu jedinou otázku a ptám se, jak jakým procentem stížností si představujete, protože si dovedu představit, že žádný stát nebude schopen realizovat tuto politiku tak, jak byla navržena. A nyní paní poslankyně Tety. Děkuji, pane předsedo. Já mám krátkou takovou otázku. Já jsem slyšela od pana komisaře Hogana, že program rozvoje venkova pro Chorvatsko bude schválen v květnu a bylo mi také řečeno, že finanční plán bude schválen posléze v červnu. A já se ptám a chtěla bych se dozvědět, zda se zda lze očekávat, Eh, finanční obálka pro Chorvatsko bude schválena v červnu. Bude to celková částka, bude to těch 300 miliard, anebo to má být méně? Pan Falon. Děkuji, pane předsedo. Není tady nic nového. My už jsme kritizovali SZP do roku 2020 na začátku legislativního období. Je to etapovitá práce a vede k velkému znepokojení. Zemědělci se vlastně eh, přeměňují v jakési zahradníky, kteří eh, nemohou skutečně kvalitně pracovat. Co se týče podporného mechanismu, ten byl redukován nebo úplně zrušen. 40 bylo škrtnuto z hlediska rozpočtu od roku 2000. Když vidíme tyto cíle, tak vidíme, že nejsou dostatečně zaměřeny na zemědělství a nespravují současnou zemědělskou krizi. A diverzifikace, kterou navrhujete, podpora malých podniků, to je nedostatečné, protože ty nemohou přežít tomu rozvoji volného obchodu a také rozšiřování Evropy. Je tady mnoho zbožných přání. A je tady mm, obrovská. Mm, ve Francii například venkov má obrovský význam a vy zde opravdu znepokojujete celé generace, které si vybudovaly teritorium eh, z hlediska zemědělské produkce. Když jsem vás poslouchal, tak jsem si uvědomil, že se snažíte přece jen navrhovat určité iniciativy. Ale to zlo už bylo uděláno. A když se podíváme na SZP, tak vidíme, že zemědělci nemají už žádnou naději z hlediska toho, co bude dělat Evropská unie. Děkuji, kolega. No, Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom navázal na to, co řekl můj kolega. Je tady spousta administrativních administrativních kliček, které souvisejí se snižováním výdajů. A to opravdu znepokojuje, zvláště francouzské zemědělce. Jde o jejich existenci. Budou tady kontroly všeho druhu. A e, vy vlastně e, říkáte, jakmile budete mít nárok na veřejné peníze, tak musíte být podrobeni obrovské kontrole. To je ta svatá věta, která se tady objevuje a to znepokojuje budoucnost zemědělců. Rebella. Pan Tarabela. Oh, Pan poslanec Buda. Pan poslanec Buda. Děkuji, pane předsedo. Viděli jsme, že ani ne Němci, ani Francouzi nejsou spokojeni. I Farmáři v Rumunsku jsou nespokojeni. Co musí komise udělat je to, že musí vytvořit efektivní zemědělskou společnou politiku ve všech členských státech. Já bych také mohl přijít a říci, když jsou jiné členské státy nespokojené, kde jsou v těchto členských státech eh, příspěvky ještě vyšší než v Rumunsku, co my bychom měli v Rumunsku říkat. Naše dotace činí pouze 100 euro na hektar. Komise by se měla snažit zachovávat zemědělství a zemědělství je nutné pro zachování života. A proto by se měly životní podmínky farmářů po celé Evropě harmonizovat. Děkuji vám. Paní Senera. Bueno, eh, muchas gracias, presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám dvě konkrétní otázky a budu velmi stručná. Bedlivě jsem poslouchal tomu, co bylo řečeno. Současná SZP nikoho neuspokuje. Já nevím, kdo vlastně hlasoval pro SZP. Jsem ráda, že se vyjadřuje znepokojení. My všichni jsme kritizovali tuto SZP, takže toto jenom podporuje naše zaměření. Společná zemědělská politika musí naplňovat zájmy zemědělců a také Eh, společností, které jsou součástí Evropské unie. A je nutné, aby to odpovídalo také úloze EU z hlediska mezinárodní scény. My jsme nespokojeni eh, s touto eh, SZP, takže využijme této příležitosti, diskutujme, vytvořme novou zemědělskou politiku, která bude naplňovat naše potřeby. Mám otázku na komisi. Říkali jste, že hodláte vytvořit spoustu nových nezemědělských eh, profesí, pokud jsem to dobře pochopila. A co budete dělat pro eh, podporu eh, těchto nových pracovních příležitostí, například v Galicii, v regionu, z kterého pocházím? Je pravda, že v tomto regionu byly vytvořeny pracovní příležitosti na základě rozvoje venkova, ale přitom se zapomnělo na skutečnost, že je to zemědělská produkce, eh, která je srdcem těchto venkovských oblastí. A vy vlastně rušíte tyto zemědělské profesy, profese. A v žádném případě se nesnažíte bojovat proti tomu, aby zemědělské aktivity nemizely a aby byly podporováni zemědělci v našich eh, regionech. Jak chcete postupovat? Vlastně ty pracovní příležitosti budou mizet. Omlouvám se, že jsem hovořila tak dlouho, ale je to důležitá záležitost. Nechápu eh, úvahy Evropské komise. Evropská komise by měla podporovat zemědělce tuto produkci a, a eh, musíme si uvědomit, že pracovní příležitosti v této oblasti budou mizet. A to nedává smysl, protože zemědělci jsou základem života v těchto regionech. Těm musíme pomáhat. E, vy říkáte, že budete vytvářet pracovní příležitosti. Dobře, ale jakým způsobem zachováte pracovní příležitosti? Děkuji. Prosím, hovořte stručně, protože skutečně nemáme mnoho času. Pan Dantang. Pan Flanagan, tady pošta. Oui. Oui, monsieur Ano, pane předsedo. The uh, common agricultural policy, whether it be pillar one or pillar two. Ano, tady hovoříme o pilíři 1, o pilíři 2 a tady zajisté existují různé příležitosti pro farmy v Evropě. V Irsku máme situaci, kdy nejbohatší farmáři s nejlepší půdou dostávají nejvíce a malé farmy se špatnou půdou dostávají nejméně. A pan Čolos kdysi řekl, že doufá, že dojde k určité konverzi, ale bohužel to vypadá pouze jako fíkový e, e, list, který zakrývá obohacování těch bohatých. A v této souvislosti chci říci, že farmáři nám také říkají, že e, revize v polovině období se vlastně nekonala a nebude se také konat. Což znamená, že se těm velkým farmářům něco odebere a eh, odeberou se jim eh, podpory, ale posléze se jim zase vrátí. To eh, by mě tedy zajímalo, co to všechno sleduje, jaký účel to sleduje, protože pouze bohatí se obohacuje, chudí chudnou. A nyní další pan poslanec. Ano, pane předsedo, je tady spousta nespokojenosti a musíme opravdu přemýšlet na novou SZP. Ale nesnažme se za každou cenu očerňovat tuto společnou politiku, protože je tady celá řada pozitivních účinků. Já jsem například rád, že existuje druhý pilíř SZP a myslím si, že eh, život na venkově by měl vycházet ze zemědělství, ale zemědělství by nemělo být jediným faktorem rozvoje venkova. Vedle zemědělců by měly být podporovány další aktivity, například řemeslníci, obchod a transformace těchto zemědělských oblastí takže je dobře, že máme druhý pilíř, který se zajímá rozvoj, eh, rozvoj venkova a doplňuje tyto aktivity. Já vítám tu možnost, kterou měly členské státy, aby část přešla do druhého pilíře, aby se právě zajistila harmonizace života na venkově. Bardzo děkuji. Pan poseł Wojciechowski, bardzo krótko Pan kolega Vyčelský. Děkuji vám, pane předsedo. prezentace a také eh, příspěvky ostatních řečníků byly velice zajímavé a kritické. Nyní se zaléhá, nalézáme na začátku nového období pro společnou zemědělskou politiku, ale již v této rané fázi jsme velice nespokojeni a to souvisí s tím, že máme potíže přesně stanovit eh, obecné cíle společné zemědělské politiky. My chceme podporovat naši společnou, eh, eh, naše společné zemědělství a na druhé straně se zavádí opatření, které zemědělství eliminuje. Je třeba potřeba o této tématice diskutovat. My bychom také měli diskutovat s experty. My, nám tady chybí vize společné zemědělské politiky do budoucna a s tím máme v současné době právě ty největší potíže pan kolega Des. Děkuji, pane předsedo. Mám ještě druhou otázku. My jsme chtěli dosáhnout toho, aby vznikly efektivní ekologické programy. A nyní mě volal syn a my máme 40 hektarů a to máme na 15 parcelách, eh, takže nemáme žádné velké plochy a na okrajích jsme vždy chtěli vytvořit 3 metry louky a nám není Eh, zpráva řekla, že když se dostane trošku hnojiva na tuto luční plochu, pak se dostaneme do potíží. A my jsme se tedy rozhodli, že tyto okraje takto nevytvoříme, nebudou z nich remísky nebo e, louky. A mě by zajímalo, kdo za to může. Zdali to způsobily národní předpisy nebo evropské předpisy. Neboť nám se brání vytvořit takovéto ekologické plochy. To je absolutní nesmysl když se dostanete do těch třech eh, metrů traktorem, eh, tak se dostanu do potíží. A to znamená, že toto je problematika, která je zcela vzdálená praxi. To pak by vedlo také k tomu, nebo mohl bych usuzovat, že v komisi jsou pouze teoretici a žádní praktici. A nyní prosím, já si beru slovo a hovořím jako člen výboru a ne jako předseda. My se musíme snažit postupovat objektivně. Existují oponenti společné zemědělské politiky. Když oni e, nás slyší, jak hovoříme negativně o SZP, pak řeknou, zrušme SZP, protože to vede pouze k potížím a dokonce poslanci si na to stěžují. Takže postupují postupujme reálně. Já již eh, několik let pracuji v parlamentu a nikdy jsem neslyšel nic, žádné pozitivní příspěvky a připomínky o SZP. A nyní pokud se týče farmářů a zemědělců, tak oni nejsou nikdy spokojeni. To nám také potvrdili sociologové na různých eh, konferencích. A my se musíme snažit být nestraní. Já také souhlasím s tím, co řekl pan eh, Des v ob- o greeningu greening eh, způsobuje velké potíže. Možná, že jsme jako zemědělský výbor příliš ustoupili. My také musíme tedy přiznat, že jsme za to spolu zodpovědní. I já jsem hlasoval pro greening. A zemědělství je diversifikovaná oblast. A to také souvisí s tím, že situace jsou různé, okolní podmínky jsou různé a závisí na jednotlivých zemích. My v Polsku také dochází k převodu z druhého pilíře do prvního pilíře. Lidé také říkají, že to byla chyba, protože první pilíř bude ukončen ve prospěch druhého pilíře a druhý pilíř eh, tam jsou různá opatření, jsou malí farmáři, ekologie, mladí farmáři, upgrading, modernizace. A možná tam, kde se to týká oblastí se špatnou půdou, tak tam možná příliš dotací a pomoci neposkytujeme. My bychom měli také pokračovat v této diskusi a e, protože se tady také hovoří o situaci po roce 2020. Já mám také otázku na zástupce komise mě by zajímalo, co eh, je také financováno z politiky soudržnosti, protože politika soudržnosti se týká jak venkovských oblastí, tak i jiných oblastí a v oblasti politiky soudržnosti se zaměřujeme na města a ne na venkovské oblasti. Takže kolik příspěvků půjde eh, na venkov do oblasti venkova z této politiky. Takže nám by, nás by zajímalo, kolik tedy prostředků dostane rozvoj venkova. A nyní bych požádal o stanovisko zástupce komise. Děkuji vám. Já jsem si se zájmem vyslechl všechny otázky a připomínky. Ano, já vím, že zde nevládne spokojenost, ale komise nyní pracuje společně s členskými státy na schvalování programu a víceletých programů. A také zde musí musí partneři se zapojit do provádění těchto programů. A my jsme byli také konfrontováni tím, že příjemci mají velký zájem o zahájení provádění této politiky. Víceleté programování je na sedm let a to je třeba brát v potaz, když budeme provádět revizi politiky, protože rámec je stanoven na určitý počet let a potom, jestliže dojde k modifikaci, pak se také změní eventuálně jednotlivé cíle. A nyní bych se chtěl vyjádřit k jednotlivým otázkám. E, otázka pana Dese, kolik bude vydáno letos a provedeno letos. My tato čísla zatím ještě nemáme pro jednotlivé programy, protože programy nejsou zatím všechny schváleny my máme již výdaje, které byly udělány v členských státech a také již je, vyčleněn, je vyčleněna příslušná část eh, rozpočtu a také členské státy již začaly provádět programy, aniž by tyto programy byly schváleny komisí. A my tady očekáváme, že Eh, se například začnou plánovat investice. 42% eh, rozpočtu jde do zemědělsko-ekologické složky a potom jsou tady také platby na plochu, které budou letos vyplaceny, což je velká část e, plateb. Až budeme mít jednotlivá čísla, tak očekáváme, že nám členské státy pošlou očekávané čísla, která očekávají. A pokud se týče Chorvatska, tak eh, tento program je již v finální fázi schvalování a my také doufáme, že budeme moci tento program finálně schválit. My také zašleme dopis eh, Chorvatsku tak, aby mohlo eh, Chorvatsko zahájit implementaci programu. Až bude program schválen, pak celkový rozpočet bude k dispozici, takže rozpočet bude moci Chorvatsko čerpat a bude tedy čerpat rok po roce podle jednotlivých výročních obálek. Otázka pana předsedy. my nevíme, kolik z fondu soudržnosti půjde do venkovských oblastí. My spolupracujeme také s fondem pro sociální soudržnost a my víme, kolik těchto fondů bylo vydáno v souvislosti jedenáctým eh, tematickým cílem. A tady bych vám chtěl dát dva příklady. Jeden příklad se týká Polska. Eh, fondy soudržnosti se vydávají například na rozvoj širokých eh, pásem a v jiných eh, členských státech my například provádíme spolufinancování. My financujeme takové činnosti eh, jako činnost malých a středních podniků a my také musíme spolupracovat s regiony tak, abychom věděli, jaké částky regiony budou potřebovat. A často nema, nejsou tyto přesná čísla k dispozici. E, to je vše. Z mé strany děkuji vám, pan předseda. A já jsem se netázal na fondy, které jsou přesunuty z fondu soudržnosti do fondu pro venkov. Já jsem se ptal, kolik eh, fondů z fondu soudržnosti jsou určeny pro rozvoj venkova. My později o tom ještě budeme také diskutovat a požádám vás o další vysvětlení. A nyní bych vám chtěl poděkovat, pane náměstku ředitele, a nyní přejdeme k bodu číslo 6, což jsou pravidla týkající se hospodářské soutěže. to jsou pokyny, které vydala Evropská komise, což bylo 15. ledna a tyto pokyny se týkají hospodářské soutěže a jsou to také otázky týkající se uplatňování antimotobolních pravidel v zemědělství. Konzultace se bude konat do 5. května a dnes nás těmito pokyny seznámí zástupci dvou generálních ředitelství Evropské komise a jak pravděpodobně víte, tak o tomto tématu budeme také diskutovat v průběhu setkání s panem komisařem Hoganem a Vestergerem 5. června a toto je úvodní diskuse k tomuto tématu a nyní nás bude informovat pan Korte a potom bude hovořit zástupce eh, Evropské komise pro hospodářskou soutěž. Nejdříve dostane slovo pan ředitel Korte, prosím. Thank you very much again, uh, Mr. Mr. Ještě jednou děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Jsem rád, že vám mohu předvést technickou prezentaci pokynů, které budou platit pro producenty v určitých sektorech. Souvisí to s organizací trhu, týká se to olivového oleje, některých plodin, některých druhů masa. Některé služby, které se toho týkají, je DG Agri a DG pro hospodářskou soutěž. My velice úzce spolupracujeme na těchto pokynech a jsem velice rád, že jsem tu s kolegou Cecíliem Maderem, který bude hovořit bezprostředně po mně. Myslím, že tento výbor víc než kdo jiný ví, co je ve článku 169 nařízení o jednotném trhu. O tom se tady aktivně hovořilo když se hovořilo o reformních návrzích komise. A chci tady projevit své uznání toho, jak důležitý příspěvek jste tomuto procesu poskytli a to je důvod, proč jsme tady. My se rádi vracíme na tuto půdu, abychom diskutovali o těchto důležitých opatřeních. E, o nich se hovořilo už v roce 2013 a teď nastal čas jejich implementace. Veřejné konzultace, jak jste sám, pane předsedo, řekl, pokračují. E, dalším důležitým datem bude 5. květen a proto je dnes velice dobrá příležitost, abychom hovořili o důležitých bodech, abychom vám naslouchali, tak abychom mohli zapracovat vaše názory. Několik málo úvodních slov a potom předám slovo Cecíliovi který vás také může informovat o jedné konferenci, která proběhla s hlavními účastníky počátkem března, 4. března. No, co bych já rád řekl, jsou v podstatě drobnosti, několik málo věcí. My všichni víme, že máme SZP a pak máme politiko-hospodářské soutěže, obě jsou předmětem základních smluv. Uh, Zatím jsme byli úspěšní, když jsme hledali rovnováhu mezi těmito dvěma politikami. To je hlavní věc, kterou vám dnes chci říct, že ty pokyny mají dále přispět k vyvážení těch dvou politik, která je pro Evropskou unii naprosto nejdůležitější, esenciální. Je důležité, aby nové výjimky byly jasně vysvětleny všem, kterých se týkají, to jsou ti, kdo agují v sektoru olivového oleje, eh, hovězího masa, telecího a ty pokyny mají eh, říci, jak implementovat nové výjimky, jak usnadnit fungování. Ty pokyny také pomůžou producentům, aby věděli, když budou se pohybovat v nějaké problematické sféře, tedy účelem těch pokynů není nikomu něco komplikovat, ale přesně pravý opak. Jsme přesvědčeni, že bez těchto pokynů by bylo daleko složitější pro ty, kdo jsou na trhu. Někteří z nich jsou malí, nejsou to žádné velké firmy a potřebují, aby jim někdo pomohl, aby ty subjekty věděli, co mohou dělat, co nemohou dělat s ohledem na právo hospodářské soutěže. To není věc, která se týká jenom komise. Oni samozřejmě musí vědět, že mají národní orgány hospodářské soutěže, všechny členské státy musí jít podle jedné linie, to znamená, ty pokyny by měly eh, zajistit, aby všechny orgány hospodářské soutěže ve všech členských státech sledovaly stejnou linku. Jsou tady dvě důležité věci. Cílem je eh, posílit fungování potravinového řetězce, u těch eh, producentů a jde o to zvýšit konkurenceschopnost výrobců. Eh, to se týká společného prodeje ze strany producentů prostřednictvím organizací, tedy PO nebo APO. V podstatě jde o to stanovit podmínky, hlavní podmínky. Za prvé, organizace výrobců by měly integrovat aktivity jiné než společný prodej a ty tyto aktivity by měly být, musí být v souladu eh, se všemi testy efektivity. A za druhé, SZP a podíl na trhu musí být respektován 20 maximálního podílu v případě olivového oleje a 15 v případě těch dalších. Jsme přesvědčeni, že tyto výjimky s pomocí nových pokynů pomůžou farmářům a organizacím výrobcům v jejich práci a budeme doufat, že tím získají větší možnost konkurenceschopnosti v zemědělském trhu. Teď předám slovo Cecíliovi, prosím. Thank you, Jos. Děkuji. Dobré ráno všem. Nejdřív chci poděkovat tomuto váženému výboru, členům tohoto výboru za váš zájem, který neustále projevujete. Nechci opakovat to, co už řekl kolega Jost, protože je opravdu pravda, že spolupracujeme velice úzce a koordinovaně. Uh, pravý opak by byl asi překvapivý. Rád bych začal tím, že krátce řeknu, že práce na těchto pokynech se týká definice výjimek a e, snažíme se k tomu přistupovat tak, aby to bylo efektivní. Ta základní myšlenka pro nás, pro komisi, je zachovat konkurenceschopnost, schop, schopnost konkurenceschopnosti, schopnost vyrovnat se se soutěží tak, aby naši farmáři byli plně při síle. Myšlenky se opírají o společnou zemědělskou politiku a e, měly by být v harmonii s e, spravedlivými životními pracovními podmínkami našich zemědělců a jde o to, abychom zaváděli pravidla hospodářské soutěže spravedlivým způsobem. Jde o to, že výjimky, které nyní v pokynech definujeme, se opírají pouze o cíle s, z, p, jak je to v článku 39 smlouvy a netýkají se normálního článku 101 smlouvy. To je článek, který se týká potírání kartelů, nekalých dohod a dalších druhů chování tohoto typu. To znamená, je třeba to vidět z pohledu konkurence, hospodářské soutěže a v podstatě se to opírá o SZP. Výjimky, přiznávám, jsou docela široké. Ty pokyny by měly našim farmářům poskytnout právní jistotu a jasnost. Nechceme, aby byli v situaci, kdy pokaždé, když něco udělají, tak um, a ta pravidla jsou jasně daná, 20% v oblasti olejového oleje a 15% v oblasti těch obou druhů, druhů masa, aby nedocházelo k tomu, že budou porušovat pravidla hospodářské soutěže, že se budou muset obracet s dotazem na komisi nebo jiné orgány. Jde o to, aby jim ty pokyny poskytly právní jistotu, aby se vyhnuli pochybám všeho druhu a měli tedy jistotu. O pokynech se diskutovalo na národních orgán, úrovních eh, mezi ministry. Než jsme se pustili do veřejných konzultací, tak jsme v lednu tohoto roku zahájili tu veřejnou diskusi a ta běží až do 5. května. Můžete si asi představit, že my nehodláme přijít s něčím, co jsme vypracovali v tichu svých kanceláří. My chceme, aby to byl dokument, který bude uh, pro život vhodný jak pro výrobce, tak pro prodejce. Jde nám o to, abychom brali na vědomí reálné potřeby těch, koho se tyto pokyny budou týkat. Organizovali jsme velkou konferenci 4. března tady v Bruselu. Všichni účastníci měli možnost tam vyjádřit své obavy nebo své eh, potřeby ve vztahu k tomu, co komise a DG dělají. Naslouchali jsme všem těmto přáním formulovaným ze strany různých účastníků, následovali potom konzultace s ministry zemědělství a dalšími národními orgány a hodláme vyvinout maximální možné úsilí tak, abychom se vyhli tomu, že vzniknou nějaké další dokumenty, které by farmářům a organizátorům trhu situaci stěžovaly. Už dnes podléhají celé řadě eh, předpisů. Jinými cílem je vyjasnit, jaké možnosti mají, tak aby udrželi výrobu nad potřebnými limity a aby byli eh, schopni uchovat si své živobytí a mít důstojnou pozici na trhu. Jsme přesvědčeni, eh, že tyto pokyny národním orgánům jasně ukáží, že tam, kde není možno intervenovat, uvidíme, co přinesou ty pokyny. Jde o to, aby národní orgány sledující hospodářskou soutěž měly jasno. Až budeme hotovi, tak hodláme samozřejmě do toho návrhu zapracovat všechny uh, poznámky. My chceme podpořit konkurenceschopnost a schopnost našich farmářů obstát v soutěži na otevřeném trhu. A to v kontextu, kde, jak víte, jsou podpory farmářům stále snižovány. Jde o to, abychom připravili své zemědělce na otevřenější trh a tyto pokyny by jim měly umožnit mít to pouvoir de chef, tedy tak, aby si zachovali své postavení. Děkuji vám. A jak již jsem řekl, toto je přípravná schůzka, kde si máme vyměnit informace. Další schůzka se bude konat 8. června za účasti komisařů. A nyní bychom měli položit otázky, které nás připraví na schůzku s komisaři oblast e, hospodářské soutěže je velice důležitá. Pan Dang Tang má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Toto téma eh, bylo předmětem zaujímání jednoznačného stanoviska našeho výboru během přípravy reformy SZP. A společně jsme tehdy konstatovali, že existují velké rozdíly z hlediska aplikace tohoto práva hospodářské soutěže a z tohoto důvodu jsme si přáli, aby komise zveřejnila Eh, hlavní směry, které by umožnily harmonizované uplatňování mezi členskými státy a které by umožnily hlavně zemědělcům, aby znali pravidla předtím, než by se pustili do vytváření se skupení. A aby se tak vyhnuli těm nepříjemným překvapením, která zažila některé organizace v posledních letech. To musíme uznat. Uplatňování hospodářské soutěže je velmi různé a někdy dokonce protikladné v jednotlivých státech. Chtěl bych poděkovat komisi za tu práci, která byla realizována z hlediska toho návrhu, který dnes máme. Nicméně, porovnání se zprávou parlamentu a pak s tím, co se stalo eh, tím nařízením 1068, eh, zjišťuji určité rozdíly. Především konstatuji, že v těch podmínkách, které musí být ustaveny v souladu s článkem 152 a 156 nařízení o společné organizaci trhu, tak tam se hovoří o kumulativním účinku opatření, která legislativec stanovil odděleně. Tady podle mého názoru je eh, určité překročení toho požadavku, které jsme my stanovili. Pak jsou tady kritéria ohledně velikosti jednotlivých subjektů. Myslím si, že bychom tady potřebovali vysvětlení komise. Proč jenom 15% pro hovězí maso? Přičemž u mléka máme 30% například. To je tedy první řada otázek. A nakonec konstatuji, že tento návrh v této podobě nepokrývá eh, veškeré oblasti, které máme v nařízení. Jsou tady ustanovení ohledně článku 206. Ty by měly být eh, definovány. Jaký tady bude také harmonogram? A jakým způsobem tedy komise chce doplnit uh, tento první návrh z hlediska bodu, které se tam zatím vůbec neobjevují, ale v každém případě díky za tu práci, která byla provedena. Pan poseu Falon. Pan Falon. Děkuji. To je zajímavé a důležité téma a je naléhavé, abychom našli řešení. A to proto, aby naši spotřebitelé a výrobci nebyli poškozeni. Současná situace je absurdní, dokonce je to skandál výrobci, kteří jsou v tom seskupení, eh, nemohou správně vstupovat do vytváření cen a nemohou eh, tedy jednat tak, aniž by byli vystaveni naštění z kartelové dohody. Proto je nutné něco podniknout. Komise tady stanovila určitá pravidla a také eh, stanovila nové nástroje, které budou lépe přizpůsobené té současné situaci. Chtěl bych říct si komisi, že dnes je naléhavé konat tak, aby naši zemědělci mohli co nejrychleji se hájit proti distribučním tlakům a aby spotřebitelé mohli mít kvalitní produkty. Děkuji. Nemáme věcí. Další připomínky již nejsou a proto Nyní žádám komise, aby reagovala a prosím, rozhodněte se, kdo bude z vás eh, odpovídat jako první. Takže my si rozdělíme tu odpověď na ty otázky, které nám byly položeny a budeme reagovat na ta tvrzení, která tu zazněla. Nejdříve bych chtěl říct, že pokud je tady určité riziko, a to riziko tady je, to nechci skrývat, pokud bude docházet k příliš odlišnému uplatňování, příliš vzdálenému uplatňování z hlediska práva eh, soutěže, pak eh, nemůžete kritizovat komisi pouze a není možné, jak si eh, ten problém vidět jenom skrze komisi. Tady je nutné samozřejmě, aby konali a vstoupili do toho vnitrostátní úřady. To znamená, proto tady máme síť těchto úřadů pro hospodářskou soutěž, kde komise má úlohu koordinátora. Možná, že se mýlim, ale myslím si, že tato síť těchto vnitrostátních úřadů hospodářské soutěže funguje dobře. Možná víte, že komise tady má koordinační poslání. A pokud eh, ty vnitrostátní úřady by měly udělat něco, co je eh, jaksi v rozporu se stávající legislativou, pak do toho musí komise vstoupit. To děláme ovšem mimořádně a výjimečně. A musíme se ujistit, že uplatňování těch eh, norem je v souladu a nevede k rizikům. Chtěl bych tedy ujistit členy tohoto parlamentu v tom smyslu, že pokud by tady bylo riziko příliš protichudného uplatňování tohoto e, práva hospodářské soutěže z hlediska těch norem, tak komise bude mít možnost vstoupit do té problematiky. Dále tady bylo řečeno, že komise by měla více chránit naše zemědělce vůči distribučním řetězcům. Tady mohu pouze souhlasit s touto myšlenkou, ale musíme se vyhnout tomu, abychom kriminalizovali obchodní řetězce jako a priori něco velice špatného, a priori neakceptovatelného. Ještě bych chtěl říci, že ta práce, kterou realizujeme v rámci těch hlavních směrů, tak ta má přesně za cíl umožnit zemědělcům a těm jednotlivým eh, asociacím, které tady existují, aby spolupracovali. Moji kolegové a také kolegové z DG hospodářské soutěže mohou těm zemědělcům říci, eh, vydáváte dohromady příliš mnoho produktů, a to může vytvořit právě problém z hlediska hospodářské soutěže. Takže v těch hlavních směrech my vysílcům, jakým způsobem při tom seskupování postupovat. Nesmí samozřejmě překročit ty stropy, které jsou stanoveny a které by nebyly akceptovatelné. Je nutné se vyhnout rizikům z hlediska produkce těchto zemědělců, to je to riziko infine, a zároveň musíme zajistit vyváženost té ochrany zemědělců na jedné straně a zajistit eh, ty správné ceny z hlediska evropských eh, výrobků a z hlediska evropské produkce. Smyslem naší práce je, jak si dodat zemědělcům dostatek podrobností a informací, aby mohli správně vyjednávat s těmi distribučními řetězci. A nyní předám slovo svému kolegovi ten bude hovořit o tom, proč jsme stanovili 15 jak se to říká, u těch velkých plodin, to znamená eh, hovězí maso a tak dále, a proč 20% u oliv. Já myslím, že to nám bylo víceméně jaksi vnuceno, ale nechám svého kolegu, aby toto vysvětlil. Skutečně to procento, eh, které tady zaznělo, 20% olivy, a 15 pro ty dvě další eh, odvětví, tak to je v tom základním legislativním aktu. Tam je to stanoveno. To bylo rozhodnuto zákonodárci. Já bych se chtěl jenom vrátit ještě k jednomu bodu, o kterém hovořil pan Ferrand. On hovořil o tom, že je nutné zajít, najít správnou rovnováhu mezi distribucí a tou prvotní zemědělskou výrobou. To je samozřejmě diskuse, eh, která je velmi důležitá, která překračuje jak si to vymezení těch hlavních směrů, o kterých dnes hovoříme. A to je v součástí velmi široké problematiky, kterou také připravuje pan Vogen a týká se to také těch zásobovacích iniciativ. To jsou ty iniciativy, které mají zajistit, aby ta primární produkce měla rozumné postavení, legitimní postavení z hlediska těchto distribučních řetězců. Já myslím, že ty hlavní směry jsou součástí té velké problematiky, ale neměli bychom to zaměňovat nebo směšovat. Děkuji. Bardzo děkuji. Děkuji vám. Ještě pan Dantán má slovo. Ano, pane předsedo. Dostal jsem odpověď na otázku ohledně procent a teď mám dvě další otázky, nebo položil jsem také ještě dvě další otázky. Jednak eh, jak se bude to monitorovat a vyvíjet v budoucnosti? O tom se zatím nehovoří v tom základním textu. Jak to bude tedy s budoucností? A pak eh, z hlediska toho současného návrhu se ptám, proč ta opatření, která byla odlišena v minulosti, eh, zákonodárci jsou nyní vnímány jako kumulativní opatření ze strany komise. Možná, že mohu dostat eh, odpověď v písemné podobě v budoucnosti, ne okamžitou ústní odpověď. A zaprošuje komisi. Prosím, slovo má komise. Pane Dantane, já mám dojem, že máte velmi dobré znalosti těch hlavních směrů, nad kterými nyní přemýšlíte. A bylo by užitečné, abyste nám předal více informací ohledně těch bodů, o kterých jste hovořil v souvislosti s těmito směry, tedy ohledně i jiných bodů, které by podle vás měly být součástí tohoto textu. Nicméně, jak už jsem uvedl, my pracujeme v rámci přesně zaměřeného poslání, tak jak to bylo stanoveno parlamentem a radou. A v tomto duchu provádí komise svoji práci. Tato práce je prováděna v souladu a vlastně v permanentním dolaďování s těmi vnitrostátními úřady hospodářské soutěže a vnitrostátními ministerstvy zemědělství. Nevím, jak bychom mohli tedy konat ještě víc, ale pokud nám řekněte, řeknete, jaké nedostatky podle vás tady existují v práci komise, tak budeme jistě schopni na to zareagovat ne dnes, ale v písemné podobě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 já se domnívám, že více do hloubky budeme o tomto tématu diskutovat v budoucnosti. Já bych chtěl poděkovat oběma ředitelům za diskusi a nyní bych chtěl přejít k bodu 7. Bod 7 na programu je vystoupení Komise o stanovení sazeb úpravy přímých plateb podle nařízení 1306 lomeno 2013 v kalendářním roce 2015. každý rok ke konci března bude schvalovat komise své nařízení o finanční kázni, což také odpovídá nařízení a článku 26. Komise každý rok musí eh, navrhovat aplikaci me, mechanismu finanční kázně a v rámci spolurozhodování potom rada tento návrh doplní do konce června. Jestliže do června nedojde k dohodě mezi institucemi komise, bude postupovat formou prováděcího nařízení. Já chci požádat zástupce komise pana Heuslera, aby si vzal slovo. On zastupuje generální ředitelství Agri a já bych ho chtěl požádat, aby se k tomuto bodu vyjádřil. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vy již jste sám řekl, že tady hovoříme o závazku komise, aby každoročně stanovovala finanční eh, kázeň. V rámci víceletého finančního rámce byla stanovena rezerva na 2,8 miliardy euro a ty jsou rozděleny na sedm částí 400 milionů euro v roce 2011 znamená pro eh, rozpočet 2016 441,6 miliard euro, milionů euro. Těchto 441 milionů odpovídají procentu ve výši 1,393041 přímých plateb a Díky bohu je situace v současné době taková, že hranice není dotčena. To znamená, že my při stanovování finanční kázně se můžeme omezit na stanovení krizové rezervy a nemusíme vytvářet další rezervy. Přesná čísla dostanete ke konci května v rámci stanovení rozpočtu. A to jsou e, čísla pro rozpočet 2016 a na základě těchto čísel můžete přesně potom sledovat vývoj procentuálního podílu. A já také chci připomenout, že nařízení předpokládá, že členské státy, které zatím nejsou plně zapojeny do přímých plateb, to je Rumunsko, Bulharsko a Chorvatsko, ty jsou vyloučeny z finanční kázně a také nařízení předpokládá, že přímé platby se týkají e, částky nad 2000 euro. Ostatní částky jsou vyloučeny. Vy jste, pane předsedo, sám zmínil datum do 30. června se musí parlament a rada k tomuto návrhu vyjádřit ko, definitivně je stanovena finanční kázně k prvnímu prosinci 2015 a jestliže do této doby nastanou ještě určité změny, či bude nutné vytvořit krizovou rezervu, potom komise by to také udělala a definitivně by k prvnímu prosinci stanovila částky výrobků či procento. Pan poslanec Lazov. Pan Loazo. Děkuji, pane předsedo. Francouzští zemědělci si velmi stěžují z hlediska přímých plateb. A vývoj společné zemědělské politiky je předmětem mnoha stížností. Zemědělci tedy trpí všemi těmito dopady, zvláště ruským embargem a víte, že to má velký dopad na naše zemědělce. A proto, aby mohli čelit této krizi Evropské unie, tak eh, zemědělci vlastně museli přijít o stovky eh, milionů podpor. A dochází tedy k snižování tzv. přímých plateb. Samozřejmě v rámci solidarity, ale tu solidaritu nenesou všechny země stejně, protože některé země byly vyjmuty. Bardzo děkuji. Děkuji vám. Nevidím, že by se hlásil o slovo někdo další k tomuto tématu. tak možná pan Heusler by chtěl reagovat na slova pana Loazova. Prosím, máte slovo. Když dovolíte, pane předsedo, ještě krátké upřesnění. My tady hovoříme o krizové rezervě pro rok 2016 platby Eh, z hlediska ruského embarka byly placeny z rozpočtu 2014. Pokud by vznikly další platby, pak by se platily z rozpočtu 2015. Takže tento konkrétní návrh přímo nesouvisí s embargem ze strany Ruska. Já to chápu tak, že další připomínky ze strany poslanců a členové výboru nejsou, takže my budeme o tomto tématu dále diskutovat na schůzi koordinátorů a po schůzi koordinátorů budeme o tomto tématu také diskutovat na počátku odpolední schůze. Probrali jsme veškeré body na programu. A nyní se bude konat schůze koordinátorů. A posléze budeme pokračovat odpoledne v 15 hodin a nyní si uděláme kratinkou předstávku v délce 3 minut a pak začne schůze koordinátorů. Odpoledne se sejdeme v jiné místnosti, takže prosím vezměte si sebou své dokumenty.